ani není možné používat modré karty. A slovo má nyní eh, paní premiérka Lajnduta Strajoma. Prosím pěkně. vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážený pane předsedo komise, vážení poslanci, vážené poslankyně, komisaři. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala panu předsedovi Schulzovi za skvělou spolupráci. Je mi ctí, že dnes mohu opět hovořit v Evropském parlamentu po šesti měsících velmi intenzivní práce, tak abychom spolu mohli hovořit o úspěších lotyšského předsednictví. Bylo to velmi dynamické a náročné období. Bylo to období, kdy jsme museli převzít velkou zodpovědnost a pro Lotyšsko to byla jedinečná zkušenost. Měli jsme tři cíle, to znamená digitální Evropa, angažovaná Evropa a Evropa konkurenceschopná. Nicméně eh, život tyto cíle trochu poopravil. Teroristické útoky, humanitární krize na hranicích Evropy si vyžádali bezprostřední akci ze strany Evropské unie. V tuto chvíli tedy všechny eh, následně naše myšlenky se přesunuly eh, k Řecku. Lotyšsko tedy bylo vedlo radu v takto náročném období a můžu říci, že svoje první předsednictví jsme zvládli skvěle. Po desetiletém členství v EU podařilo se nám dosáhnout strategických priorit, které jsme si stanovili a ráda bych zdůraznila, že eh, neustále přítomným prvkem našeho předsednictví byl sociální dialog a zapojení občanské společnosti. Během přípravy na předsednictví a také v jeho průběhu jsme vedli intenzivní dialog s Evropským parlamentem. A to samozřejmě velmi významně přispělo k úspěchu našeho předsednictví. Jsem si jistá, že pouze tehdy, pokud před, eh, instituce budou spolupracovat, eh, podaří se nám dosáhnout úspěchu a posílíme důvěru občanů v EU. Jménem lotyšského předsednictví bych ráda poděkovala Evropskému parlamentu za skvělou spolupráci, která nás spojila během tohoto období. Tato výtečná spolupráce nám umožnila postupovat pragmaticky, účinně, efektivně ve všech prioritních otázkách v každodenní práci. Také jsme byli schopni rychle reagovat na nové a aktuální výzvy. Vážení poslanci, společně s komisí a s parlamentem jsme eh, pracovali na celé řadě legislativních aktů. Podařilo se nám dosáhnout pokroku v mnoha oblastech, shodli jsme se na důležitých otázkách a dosáhli jsme hmatatelných významných úspěchů. Pokud se podíváme zpět, eh, je důležité zmínit ty nejdůležitější věci. <clears throat> Jsou to věci, které eh, mají význam pro všechny evropské občany. Za prvé fond EFSI. Během krátkého období, velmi krátkého období, se nám podařilo dosáhnout schody na eh, tomto fondu EFSI již během léta. Fond začne fungovat a začne eh, do evropského hospodářství začnou proudit investice. Já tedy děkuji jak komisi, tak parlamentu za intenzivní práci, kterou odvedli na této eh, významné otázce. Za druhé, energetická unie. Položili jsme základy Evropské energetické unie. Měla by posílit nezávislost v oblasti energetiky a měla by také posílit společnou energetickou politiku. V této souvislosti jsme se soustředili na to, abychom zajistili stabilní a dostupné ceny energie pro občany. E, zvýšili množství možností na trhu s, energeti- s energií a e, také rozšířili okruh dodavatelů. Lotošské předsednictví přijalo zásadní rozhodnutí, pokud jde o základy Evropské energetické unie. Snažili jsme se posunout směrem k nízkouhlíkovým technologiím, tak abychom byli více nezávislí v oblasti energetiky. Lotyšské předsednictví dosáhlo dohody, pokud jde o závazky týkající se boje proti klimatickým změnám po roce 2050. Eh, to jsou věci, které eh, budou probírány na pařížské konferenci. Eh, kromě toho Jednotný digitální trh bylo také velmi důležité téma. Musíme držet krok s rozvojem technologií. Kromě toho jsme se shodli na celé řadě dalších opatření, které, která podpoří použití technologií v eh, oblasti eh, digitální. Snažíme se také podporovat dovednosti v této oblasti. Lotyšské předsednictví se snažilo využít mm, celého potenciálu, který skýtá digitální ekonomika, jednotný digitální trh a jeho další rozvoj sehrají klíčovou roli, pokud jde o konkurenceschopnost, růst a eh, zaměstnanost v Evropské unii. Lotyšské předsednictví učinilo všechno, co bylo v jeho silách, tak, aby se abychom pokročili ve stěžejních legislativních aktech, které přispějí k vytvoření jednotného digitálního trhu. A jsem velmi ráda, že Rada schválila základní směr, pokud jde o nařízení o ochraně dat. To nám eh, umožnilo eh, 24. června ukončit jednání s Evropským parlamentem, protože ochrana osobních údajů je nutnou podmínkou pro další rozvoj digitálního trhu a pro eh, respektování základních práv evropských občanů. V poslední fázi našeho předsednictví se nám podařilo dosáhnout schody na, balíčku o, eh, na telekomunikačním balíčku. To umožnilo odstranění eh, roamingových poplatků a zajistit eh, přístup k internetu, což je také velmi důležitý krok, který bude mít výhody pro všechny občany, protože tato dohoda umožňuje významným způsobem snížit roamingové poplatky a to již od 30. dubna příští příštího roku. Kromě toho se nám podařilo s Evropským parlamentem shodnout na eh, základním směru, pokud jde o bezpečnost sítí a informací. A já doufám, že technická část je v tuto chvíli zajištěna. Je to rámec, který nám umožní se lépe chránit před kybernetickými útoky. Za čtvrté, migrace. Během minulých měsíců se právě otázka migrace stala jednou z nejdůležitějších v rámci evropské politiky. Provádění pokynů Rady vedlo k tomu, že jsme dosáhli pokroku, že se nám podařilo zachránit lidské životy, bojovat proti pašování lidí a také jsme pomohli členským státům EU, především těm, které nejvíce trpí migračními tlaky. Migra- otázka migrace je velmi komplikovaná. Udržitelné trvalé řešení může být pouze e, založeno, může být založeno pouze na e, celkovém holistickém přístupu. Je důležité, abychom zajistili, že řešení, které najdeme, e, bude založeno na souhlasu všech členských států. Musíme najít vyvážený přístup eh, mezi zodpovědností a solidaritou, což jsou stěžení prvky evropské politiky. Ochrana opatření nicméně nebudou eh, sama o sobě dostatečná. Musíme eh, s nimi spojit i účinný systém návratu, návratu nelegálních migrantů. Za páté, bezpečnost. Výzvy, před kterými jsme stáli v oblasti bezpečnosti, vedly k tomu, že jsme museli e, znovu zhodnotit externí dimenzi. Evropské předsednictví se snažilo posilovat vnitřní dimenzi EU. Ministři vnitra v červnu schválili e, novou evropskou e, strategii v oblasti vnitřní bezpečnosti. Jsou v ní stanoveny priority na příštích pět let, těmi je například boj proti organizovanému zločinu, kybernetické bez, boj proti kybernetickým útokům a e, také jsou tu uvedeny hlavní problémy, kterým čelíme, například kybernetické e, hrozby. To jsme si v minulých týdnech opět uvědomili. Ráda bych vás upozornila, že jsme dostali svým slibům, že jsme jako rada se shodly na balíčku který se týká ochrany osobních údajů. Doufáme, že do konce roku se eh, budeme schopno, schopni shodnout na otázce PNR. Velmi si cením práce vysoké představitelky, pokud jde o revizi Evropské bezpečnostní strategie. Za šesté východní partnerství. Ryšský summit přispěl k tomu, že budeme mít stabilní vztah se zeměmi východního partnerství, ale zároveň se budeme snažit o diferencovaný přístup. Velmi důležitým úkolem bude to, abychom postavili východní partnerství na solidní základy. Eh, lotyšské předsednictví se společně s parlamentem postaralo o makrofinanční pomoc Ukrajině a jsme velmi rádi, že se Evropské unie o ji podařilo eh, se tímto způsobem postavit proti Rusku. Musíme si uvědomit, že je velmi důležité naplnit Minskou dohodu. Ráda bych připomněla, že během na našeho předsednictví velmi důležitou roli sehrála Střední Asie. Já si myslím, že bychom si měli být vědomi významu této, tohoto regionu. Sedm eh, TTIP, dohoda TTIP, transatlantické obchodní a investiční partnerství. Pro hospodářský růst je velmi důležité, abychom motivovali investice, abychom stimulovali zahraniční obchod. A proto se domnívám, že je velmi důležité, abychom včas Eh, uzavřeli jednání mezi EU a USA, která se týkají této dohody, která bude mít prospěch pro obě strany. Dohody TTIP. Vy o tom budete záhy diskutovat. Doufám, že Evropský parlament nás v procesu vyjednávání o této dohodě podpoří. Tato dohoda nemá význam pouze obchodní, ale také geopolitický. Vážení poslanci, společně s Evropským parlamentem jsme intenzivně pracovali na celé řadě dalších oblastí, které jsou důležité pro konkurenceschopnost, zaměstnanost a hospodářský růst Evropské unie. Pokud jde o zaměstnanost, podařilo se nám položit základy celé, řadě otázek, celé řady otázek, které byly během hospodářské a ekonomické krize eh, lehce pozapomenuty. Eh, snažili jsme se soustředit na udržitelnost pracovních míst, dostatečné příjmy, podporovali jsme také eh, zaměstnanost mladých lidí, podařilo se nám dosáhnout dohody o zrychleném financování <clears throat> programu pro zaměstnanost mladých lidí. Podařilo se nám e, vyhradit na to e, miliardu eur a v této souvislosti bych také ráda pohovořila o Evropském železničním balíčku. To je věc, která bude taktéž ku prospěchu jak evropským občanům, tak e, podnikům. Inovace budou Eh, dostatečně chráněny také eh, díky reformě systému obchodních známek a také eh, jsme se zaměřili na paušální zájezdy Snažili jsme se soustředit také na otázky zdravotnictví a na další věci. Jsem velmi ráda, že 25. června parlament, rada a komise začaly jednat o nové interinstitucionální dohodě, která skýtá eh, jedinečnou příležitost institucí EU, aby efektivněli proces rozhodování. Evropští občané od nás očekávají, že budeme jako instituce fungovat co možná nejúčinněji a je eh, naší povinností eh, dostat těmto očekáváním očekáváním. Vážení poslanci, lotyšské předsednictví pracovalo zacíleně, účinně, tak abychom eh, mohli spolu utvářet bezpečnou digitální Evropu. Spolupracovali jsme s vámi, Martine, a s dalšími poslanci. Velmi těsně jsme spolupracovali také s komisí, s panem Jean-Claudem a doufám, že tento pragmatický přístup nám umožnil položit pevné základy úspěšného řešení pro eh, celou řadu eh, otázek během dalších předsednictví. Mám pocit, že jsme odvedli dobrou práci a v tomto smyslu rádi předáváme předáváme eh, štafetu lucemburskému předsednictví, přejeme mu hodně štěstí. Žijeme ve světě, který je velmi dynamický, propojený a kde nepochybně budeme čelit novým výzvám a příležitostem a proto tedy musíme pracovat velmi rozhodně a eh, zacíleně a musíme spolupracovat, protože pouze tehdy, pokud všechny tři instituce budou spolupracovat, podaří se nám dostáhnout úspěchu. Děkuji vám a děkuji vám také za spolupráci. Děkuji vám mnohokrát. Paní Straujoma a slovo má nyní za Evropskou komisi pan předseda komise Juncker. Äh, Vážený pane äh, předsedo, äh, dámy poslankyně, páni poslanci, drazí kolegové, já bych chtěl vznést poklonu té ohromné práci, kterou udělalo tyžské předsednictví. Eh, už jste to řekla, paní premiérko, první předsednictví Lotyšska. Jaké to zkušenosti a jaká práce. Děkuji vám mnohokrát ve jménu Evropy. ceux qui n'aiment pas l'Europe sont zapotřebí eh, jasným způsobem takto vyjádřit eh, vám dík a obdiv za Evropu, protože jste odvedli vzornou práci a chci vám vzdát hold eh, za všechno, co jste vykonali. Zejména bych vám chtěl poděkovat za to, že jste nás takto i překvapili ohledně některých eh, návrhů, které předložila eh, komise, že se podařilo pokročit tak daleko v rámci vašeho předsednictví, například to je plán eh, na investice. To byla opravdu vynikající práce, kterou se podařilo provést díky vaší usilovné práci, práci parlamentu, práci komise. Za pár měsíců se podařilo takto postoupit v tomto ambiciozním projektu. A také chci zdat hold Evropskému parlamentu protože jednal eh, účinně tam, kde to bylo zapotřebí. Je to eh, ambiciozní práce a komise neváhala s předkládáním určitých návrhů. Některé už byly zmíněné, šlo energetická unie, kapitálová unie, eh, digitální trh. To všechno bylo již zmíněno a komise považovala za vhodné takto postupovat dál v rámci tohoto ambiciozního a velice výkonného předsednictví. A také vám musím říci, že vaše předsednictví prokázalo velký negociační talent ať už se jednalo o e, předsedu vlády, o ministr zahraničí a předseda vlády nepředsedal e, určitým schůzím vysokou eh, představitelku, která, představu, eh, která předsedala tam, kde se jednalo o zahraniční věci. A musím říci, že při těchto všech eh, změnách, musím říct, že jsem velice rád, že, že jsem mohl takto prožít jako bývalý předseda vlády Lucemburska toto předsednictví i na zasedání ECOFINu, Euroskupiny. Znal jsem totiž všechny ty eh, všechna ta úskalí, která čekají na předsedy eh, takovýchto zasedání a vy jste jimi eh, všemi velice exemplárně, elegantně propluli. A také musí vzdát hold vašemu stálemu zastoupení. Bez nich kteří odvádějí tu skutečnou práci, kteří pracují přímo tedy na místě, v poli, tak bez nich by to nešlo. Tuto obrovskou práci bychom nebyli schopni odvést. Také bych eh, chtěl vzdát hold eh, veřejné zprávě a představitelům veřejné zprávy Lotyska, která je vynikající. Dnes se koná další zasedání Evropské rady ohledně eh, Řecka. A k tomu bych rád řekl pár slov. Eh, v regionálních německých eh, novinách eh, čtu, že Juncker se potopil. Já varuji před každým druhem přílišné předběžné radosti. Já jsem se k řeckému referendu nevyjadřoval. Někdy musí být dovoleno, a to tež by udělalo dobře i některým jiným, nejprve popřemýšlet, než člověk promluví. Já jsem nezmizel. Já poprvé hovořím eh, o Řecku v Evropském parlamentu. Tady to je místo demokracie. Rychlá interview dávaná tisku nenahrazují žádnou rozpravu v Evropském parlamentu. Buď se respektuje Evropský parlament, anebo se dávají rychlá interview. Já jsem tady v parlamentu, protože tady se musím zodpovídat za naší práce. Und ich möchte folgendes. Rád bych řekl následující věc ale nerad bych tím tedy začal, ale přesto s tím začnu. Role Evropské komise se velmi kritizuje v záležitosti Řecka v některých členských státech a hlavně v těch novinách, které píší stejnou řečí, kterou právě já hovořím. Buď parlament chce mít politickou komisi, ale v tom případě by se směla vyjadřovat také k politickým otázkám, anebo parlament a jiní by si přáli mít komisi, která se stává z vysokých úředníků. Já nejsem žádný vysoký úředník, já e, jsem člověk, který nese politickou odpovědnost. Přesto mi přišlo zarážející, že co se týče Řecka a budoucnosti eurozóny, se smí vyjadřovat každý jenom, ne předseda Evropské komise. Já si nenechám zacpat ústa, já jsem byl zvolen. A to tež platí, to bych okamžitě rád eh, připojil to též platí pro Evropský parlament a předsedu Evropského parlamentu. Předseda Evropského parlamentu se pravidelně účastní zasedání Evropské rady a e, informuje nás o odhadech a myšlenkách Evropského parlamentu a především to dělá velice příjemným způsobem, no, který tedy ne každému zrovna vyhovuje. Předseda Evropského parlamentu, když dorazí do rady, eh, tak přijde a potom odejde ale že by tam neměl nic říkat, to je bláhová představa. Evropský parlament není pouze institucí zakotvenou v dokumentech a na papíru. Musí se vyjadřovat ke eh, všemu dění. Já jsem před Eh, předsedovi Evropského parlamentu velice vděčný za to, že velice často ve jménu Evropského parlamentu, i když to není vždy eh, pokryto mandátem, to bych rád připojil, někdy trošku se vnucuje, někdy prohlašuje záležitosti, ale, ale zapojuje se do debaty. Eh, předseda Evropského parlamentu není nikdo, kdo by musel čekat, až ho pozvou. Má právo hovořit k záležitostem. Dnes večer se koná další zasedání Evropské rady kvůli Řecku a to je dobře. Teď každý říká, musíme respektovat rozhodnutí řeckého lidu. To dělám také, ale já také respektuji votum řeckých občanek a občanů, rád bych ho pochopil. Eh, předložila se otázka řeckému lidu, která vůbec neexistuje, protože hlasovali o návrhu textu. Já bych se vás rád zeptal, abyste v detailu řekl, jaká otázka vlastně byla předložena v referendu, ale tak daleko to nechci tady hnát. pane Junckere. Herr Juncker, warten Sie mal einen Moment. Pane Junkere, počkejte, počkejte chvilku. Vycházím z toho, že, eh, že se mezi tím, že mezi tím hlavy vychladnou a budeme moci pokračovat. Počkejte vteřinku mezi tím, dámy a pánové, nemůžete si brát sami slovo. To mezi provolávání tady ničemu nepomůže. Vás, pane poslanče, jsme to už dlouho postrádali, dlouho jste tu nebyl. Prosím pěkně, pane Junkere, můžete pokračovat. Já bych byl nerad přerušován, ale Někdy jsem rád přerušován těmi, kteří mě přerušují neustále. Musíme se intenzivně Musíme intenzivně jednat o tom, co to znamená respektovat votum řeckého lidu. A proto je důležité také otázka uvědomit si, k čemu eh, hlasoval řecké obyvatelstvo. Řecké obyvatelstvo ve většině řeklo ne návrhu textu tří institucí, který už byl dávno překonán, než byl předložen k hlasování v referendu. Já ve, až do čtvrtka minulém týdne jsem se intenzivně zaobíral jednáním s řeckým premiérem a řecký premiér ví velice přesně, že to, co předložil k hlasování v referendu řeckému lidu, neodpovídalo stavu věci. A proto dnes večer řeckému premiérovi. Toto řeknu, už jsem to udělal včera večer a vyžádám ho, aby nám předložil prohlášení eh, hlasování v referendu a výsledku referenda, protože k tomu eh, se nehlasovalo k aktuálním záležitostem a to ví každý, kdo byl zapojen do procesu vyjednávání. Nejde o to, abychom se snažili prosazovat vždycky naši pravdu hmm musíme velké ego dát do závorek a musíme se zaobírat situací, které čelíme. Situace je taková, že se stále ještě domnívám a budu si to myslet až do konce svých dnů. Moje vůle je zabránit Grexitu. Já jsem proti Grexitu. V Evropské unii existují někteří, kteří se buď skrytně nebo veřejně vyjadřují pro odchod Řecka vyloučení Řecka z eurozóny. Já mám životní zkušenost, která praví, že jednoduché odpovědi většinou jsou špatné a nesprávné. Já jsem proti jednoduchým odpovědím Evropě neexistuje žádná jednoduchá odpověď. Evropa je permanentní zápasení o hledání kompromisu a to je také úlohou Evropské komise. A my eh, této úloze se snažíme dostat eh, v Řecku. Řec, neměl jsem dojem, že by ten velký řecký národ chtěl vystoupit z Evropské měnové unie a neměli bychom, eh, nikdo nechce vyhazovat řeky ani z eurozóny, ani z Evropské unie. Nikdo je nesmí vyhodit. Protože tomu tak je. Evropská komise se bude snažit, aby vyjednávání s Řeckem byla znovu zahájena. Co by to bylo za Evropskou unii, kdybychom najednou přestali spolu hovořit? Když evropský, evropské národy by přestaly eh, spolu hovořit, blížili bychom se konci Evropské unie. A já se domnívám, že nyní nastal čas těch, kteří je třeba, aby jednali s rozumem i se srdcem. Bez pocitu to někdy nejde. Abychom si sedli za jeden stůl. Já jsem velice litoval toho, že řecká delegace opustila jednací stůl a to se v Evropě nedělá. V Evropě se vyjednává až do poslední vteřiny to řecká vláda neudělala a to byla závažná chyba. že se teď eh, shromáždíme kolem stolu, to je evropskou samozřejmostí a musíme se pokusit nalézt řešení. Toto řešení nebude moci být nastoleno již dnes. Kdyby totiž existovalo dneska večer řešení, bylo by to opět eh, příliš jednoduché řešení. Dnes zadáme směr cesty pro společná jednání, pro společné porozumění a pro vzájemnou toleranci, abychom věci dali do pořádku. K tomu patří také, abychom už tady neprovazovali retorická cvičení. Já neakceptuji, a to tady prohlašuji, aby v místě evropské demokracie, to prohlašuji zde v Evropském parlamentu, e, nepatří to ani pro evropské instituce, ani pro Evropskou komisi, aby byly označovány jako teroristy, jako teroristé. To je tedy e, retorické cvičení, které nepatří do Evropské unie. Všichni jsme se snažili, předseda Evropského parlamentu i předseda Evropské komise a kdyby řeci neopustili, jedn, řekové neopustili jednání, nebyli bychom v takové situaci, v jaké jsme zde. A proto chci abychom i na Evropské radě projednávali záležitosti bez těchto rétorických výlevů, abychom rozumně dospěli k řešení. Evropská komise při veškerém respektu vůči tomu, co eh, řekové vyjádřili, by se ráda dověděla, co řekové řekli. Není to ne Evropě, řekli. Není to ne euro, bylo mi řečeno. A bylo mi řečeno, že já si myslím, že nemůže být žádné ne eh, pro návrh předložený evropskými institucemi, který už byl dávno překonán. To je v rukou řecké vlády a řecká vláda musí dnes večer v Bruselu prohlásit, jak tedy hodlá v této situaci pokračovat. Předseda Evropské komise i předseda Evropské rady jsou odhodláni k tomu, aby v přijatelné době se dospělo k dohodě. Řekové a Evropané se mohou spolehnout na Evropskou komisi. Děkuji mnohokrát. Vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo komise. A nyní za frakci EPP promluví pan Weber. Vážený pane předsedo, vážená pane předsedkyně rady, vážený pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval předsednictví rady za práci, kterou odvedlo ochrana údajů, roamingové platky, poplatky, východní eh, partnerství, investiční balíček, to je velmi eh, ctižádostivá a úspěšná bilance, k tomu vám blahopřeji a blahopřeji také vám, paní Straujuma, za velmi pevnou ruku, kterou jste vše vedla a také za lidský způsob, kterým jste k tomu přistoupila eh, v prvních třech řadách lotyšské vlády jsou pouze ženy. Já vám blahopřeji k tomuto eh, modernímu eh, přístupu. My máme také 50 žen v předsednictví EPP, to znamená, že vám blahopřeji k této skvělé bilanci. Omlouvám se, že dneska tolik hovoříme o Řecku, ale jistě to pochopíte. Určitě se tady podaří postavit určitý most, určité spojení. Lotyšsko také překonalo obtížné období. 14 HDP, eh, eh, přišli jste o 14 kolika lety, ale měli jste odvahu eh, začít znovu. Měli jste odvahu ke škrtům ve státním rozpočtu a dneska Lotyšsko zaznamenává dvouprocentní růst a tím v podstatě přispívá k celoevropskému růstu. První věc, kterou chci říci, je tedy to. Můžeme tomu říkat úspory nebo jakkoliv jinak, ale pokud Evropa nebude ochotná k vnitřním reformám, pokud nebudeme schopni eh, spravit naše vnitřní hospodaření, tak nebude mít tento kontinent před sebou dobrou budoucnost. A Lutyšsko je dobrým příkladem toho, jak je to možno udělat správně. Za druhé, dovolte mi, abych se vyjádřil k, de- k debatě o demokracii. My jsme se v neděli poučili. 69% eh, řečan, řeků i nadále odmítá škrty. Je to snad překvapivé? Eh, co kdyby se hlasovalo například ve Finsku? Co kdyby Finové řekli, eh, že už nejsou ochotni vynakládat svoje daňové prostředky na záchranu Řecka nebo dalších evropských zemí? Je to špatná demokracie? Jsou špatní demokraté, protože nechtějí poskytovat svoje prostředky. Naučili jsme se, že tu existuje národní perspektiva, ale v Evropě eh, jde o to, že se posadíme k jednomu stolu a hledáme kompromisy. O to jde ne provokativně, konfrontativně, ale konstruktivně. Snažíme se hledat kompromisy a proto eh, neděle nebyla pro Evropu dobrým dnem. Je to den, kdy Evropa utrpěla škodu a jsou tu samozřejmě novinové články z pravě i zleva, a které, které dokazují, že extrémní levice a pravice se, eh, so, se, jsou si sobě blízké. Rád bych poděkoval předsedovi komise, protože eh, v těch mnoha hodinách, kdy vyjednával s, eh, s řeckými zástupci, s panem Ciprasem, přispěl k férovému výsledku byla tu nabídka, že se tedy bude investovat 35 eh, miliard do eh, řeckého zemědělství. Řecká vláda eh, z veřejného rozpočtu Řecká vláda to zamítla. Já si myslím, že pokud tady hovoříme o těch návrzích, tak si myslím, že by to mělo jít ještě dál za to, co je v tuto chvíli na stole. Hra Syrizy je velmi riskantní. Řecko se nachází ve velmi obtížné situaci. Eh, Řecko provedlo velké škrty. Určitě to byla velká zátěž pro tuto zemi. Nicméně během posledních pěti měsíců došlo ještě k dalšímu roštěpaní. Banky jsou zavřeny a Řecko je skutečně ve velmi komplikované situaci a k tomu eh, nepochybně přispěla i Syriza, pan Cypras Milí kolegové, milé kolegyně, pokud dneska eh, hovoříme o Řecku, pokud se na něj podíváme, tak zjistíme, že je to rozštěpaná, rozštěpaná země a že je to výsledek politiky eh, pana Ciprase a eh, strany Syriza. Napos, nakonec mi dovolte kolegové, abych zdůraznil, že Evropa je založena na hodnotách, ale také na pravidlech. Obě Oba aspekty jsou důležité. Hodnoty, to je například solidarita. Já si myslím, že Evropa by mohla být v tomto smyslu eh, celosvětovým příkladem, ale zároveň jde i o pravidla, o dodržování toho, na čem jsme se shodli, dodržovat smlouvy, které jsme přijali. A i to je Evropa. Já doufám, že se nám podaří během příštích let zase vrátit k, tomu, k té zásadě, že eh, pravidla je potřeba dodržovat. Děkuji. Slovo má za frakci SAD pan Pitela. Gentile prezident. Vážený pane předsedo, děkuji vám za slovo. Lotyšskému předsednictví je zapotřebí uznat, že jednalo s dobrou vůlí, kompetencí. Bylo dosaženo významných výsledků, zejména schválení investičního plánu a opatření týkající se roamingu. Ale teď nemůžeme upřít, že máme určité obavy a mají tu ty, tyto obavy mnozí občané. Příliš mnoho samitů skončilo jen částečnými výsledky. U imigrace komise předložila ambiciozní program. Na radě se ale snažili jej zásadním způsobem změnit a rozmělnit. Všechny členské státy musí na sebe vzít svou zodpovědnost. Nikdy, jako v tomto případě, nemůž, jsme nemohli do té míry říci, že nyní je před námi rozhodující krok. Já jsem také přesvědčen, že není mm, jiné alternativy vůči dohodě Řecka s věřiteli. Ani nechci zvažovat možnost, že by nedošlo k dohodě, protože nenajít dohodu by znamenalo otevřít dveře katastrofickému scénáři, který by ohrozil nejen stabilitu eurozóny, ale i budoucnost Evropy. Proto tedy plně sdílím stanovisko předsedy Junckera. Děkuji mu za jeho úsilí a chci podotknout, že musíme využít každou sekundu až do samotného konce, aby došlo k dohodě s věřiteli. Hlasování v Řecku pro mne a pro nás sociální demokraty je jasné. Řekové nechtějí opustit euro, chtějí mít dohodu, která jim bude umožňovat perspektivu důstojného života. Vlády, všechny vlády eurozóny, musí naslouchat tomuto sdělení a musí se snažit překonat hm, těm eh, tvrdým představám. Ministr financí, který včera prohlásil, že Grexit je jediná možnost, která je v dohledu, chci odpovědět pozor. My budeme eh, stát proti těm, eh, kdo eh, si hrají z budoucnosti, z budoucnosti Evropy a kdo by vedli k rozdělování. Je zapotřebí předkládat rozumné návrhy. V tuto dobu musíme být všichni rozumní a nelze přijmout eh, obvinování, co udělal ministr eh, řecký, který prohlásil, že věřitele jsou teroristé. Všechny řecké strany podepsaly dokument na podporu dohody. Na základě nového konstruktivního postupu summit dnes večer může otevřít cestu k tomu, aby řečtí občané mohli dýchat a aby byla e, vytvořena dlouhodobá situace, udržitelná situace v Řecku. Musíme předejít bankovní panice je zapotřebí, aby Řecko mohlo nadále eh, fungovat. Eh, pane předsedo Šulci, pane předsedo Junkere, paní předsedkyně rady, v tuto dobu musíme jednat a najít řešení. Chci nám všem připomenout, že eventuální odchod Řecka z eurozóny by pravděpodobně znamenal bod, ze něho již není návratu. Bylo by to riziko rozdělení, rozdrobení, a e, já proto volám všechny k zodpovědnosti, aby zachránili Evropu. Děkuji vám, panu Vettel, a za frakce Kár Maslo, pan Robert Síle. Eh, Vážený, vážená paní premiérko, pane předsedo komisi, je mi ctí, že jménem naší frakce mohu předsednictví poděkovat za skvělou práci. Pan Manfred Weber uh, hovoř, mi hovořil ze srdce. Já si myslím, že uh, právě genderová vyváženost může být eh, předpokladem úspěchu a vaše předsednictví úspěchem bylo. Kolegové přede mnou už řekli, řekli mnoho dobrých slov o vašich úspěších. Byla řeč o kulturním bohatství naší země. Musíme si uvědomit, že to je velmi důležité. Musíme si uvědomit, že jsme tedy dosáhli úspěchů v mnoha aspektech vnitřního trhu, což je samozřejmě klíčové téma frakce EKR, podobně jako telekomunikační balíček, který e, pomůže pokročit e, v digitální agendě. Sem spadají otázky ochrany osobních údajů a také další záležitosti zpěté s jednotným trhem, například železniční balíček a e, také energetická unie. Tyto úspěchy přivedly Evropu k novému směru. Fond pro strategické investice je také velmi eh, důležitý, pokud eh, pan Juncker eh, tedy slíbil, že se tu během šesti měsíců něčeho dosáhne, tak je to tedy naprosto zásadní. Zároveň si myslím, že Junckerův plán nás přivádí k novým výzvám a já bych nechtěl se dožít toho, že tedy takzvaná geografická neutralita eh, vzhledem k investicím se změní ke geografické koncentraci eh, na místa, kde je, kde je velký výnos. Eh, rád bych se vyjádřil k, k samitu východního partnerství. Ukrajinci, eh, Gruzínci se tedy rozhodli o své mm, budoucnosti, nicméně eh, jsme je zklamali, mají, mají cítí se opuštění. Musíme si přiznat, že většina Evropanů nebyla ochotná se více konfrontovat s Ruskem a možná, že jsme si měli zvolit jiné priority, pokud chceme více pomoci těmto demokraciím, jako je Ukrajina nebo eh, Gruzie. A nyní Řecko. Pro Lotyšane, Lotyše je velmi důležité, abychom tedy uzavřeli dohody, kter, dohodu, která ale nebude příliš jednoduchá, jak řekl pan předseda komise. Mělo by to být férová, spravedlivá dohoda. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a slovo má se frakce Alge pan Ferulštát. Eh, Děkuji, pane předsedo. Myslím, že to, co jste řekl, pane Junkra, je úplná pravda. Zachovejme si chladnou hlavu a vraťme se ke zdravému rozumu. Protože ten počet ten nerozumných hlasů, nezodpovědných hlasů, které jsem slyšel za posledních pár dní, je obrovský. Lidé hovoří o Grexitu, jako by o nic nešlo ale ve skutečnosti nemluvíme o Řecku, hovoříme o možnosti mít zdravou měnovou unii, být schopni jako měnová unie řešit podobné problémy. Mluvíme o historickém dluhu 300 miliard. A to v měnové unii 15 trilion, 15 biliony. A Jde o to, abychom, toto byli schopni zvládnout, protože se nezdá být možné pochopit, že toto my nezvládneme. A já samozřejmě mohu hovořit o mnoha různých věcech, o Mezinárodním fondu. Nejdříve se dohodnou eh, pod stolem a za dva dny eh, prohlásí někde stranou, že to, tato dohoda není možná. Co to je za zodpovědnost? Pane Junckere, Musíme se na to podívat jinak. Musíme eh, uznat, že tento způsob, kterým jsme řešili řeckou krizi doposud, není eh, správný, není funkční. Většina politických lídrů v Evropě se shodne na tom, že pan Tsipras musí přijít s důvěrohodnou skutečnou reformou, s balíčkem, který nebude jen souhrnem účetních opatření, která jsou nyní na stole, ale se skutečnou hlubokou reformou neboli skončí klientelistický systém. Tam v těch stránkách nic o, tom není. Eh, je zapotřebí snížit veřejný sektor, snížit korupci. 800 tisíc eh, členů veřejné správy úředníků tam je, to zapotřebí snížit, eh, správně řešit systém bankovní, soukromých financí. On musí jednat. On odešel, utekl od vyjednávacího stolu a nyní řešme dluh v Evropě společně. Je zapotřebí vytvořit eh, tento záchranný eh, fond. Když, kdybychom dnes měli ty eh, Eh, dluhopisy evropské, o kterých se hovořilo před několika lety, tak bychom takovýto problém eh, neměli. Člověk nikdy neví, co se může stát, ale teď, když nepomůžeme řecké vládě, tak alespoň jako Evropská komise připravte nějaký systém záchranných opatření nebo nouzových opatření eh, pro řecké rodiny a pro řeky pro následující měsíce. Hodně štěstí pro dnešní večer. Děkuji. A slovo za frakci zelených má není paní Harms. Ano, pane předsedo, paní předsedkyně, dámy a pánové. Skutečně je tomu tak, že jsem velice napjatá, jak pan Cipras dnes večer bude zastupovat Řecko. Domnívám se, že je to veliká výzva Eh, hájit jak ne, tak ano, protože jeho první úlohou je jeho zemi zasedat dohromady. Jedině sjednocené Řecko bude mít možnost úspěšně vyjednávat v Bruselu. Apel, apely na pana Ciprase, mnohé z nich sdílím, ale dnes musím také říci, že Eh, v Německu existují výzvy na adresu spolkové kancelářky Merkelové, které nezdílím a proto se mi velice líbí tón, který eh, tady přednesl Jean-Claude Juncker. Když noviny Bild dnes žádají, že to, co dnes potřebujeme, je železná kancelářka, pak mohu jenom říct si, prosím pěkně, to ne. V tom případě bych chtěla, aby si Němci připomněli, že my když eh, eh, jsme se dotýkali sousedů s železnou oponou a kdyby se tato nepřekonala, tak bychom neměli toto Německo, které nese svou zvláštní odpovědnost. Pane Junkere, myslím, že obě témata jsou jasná. Na jedné straně reformy které, o kterých se ostatně hovoří i v podkladech MMF. MMF hovoří nejenom o trvale neudržitelné situaci v oblasti dluhu, ale jasně se zde upozorňuje na nezbytnost sociálních reform Řecka. Na druhé straně je třeba, aby zadlužení Řecka bylo koncipováno tak, aby bylo trvale udržitelně splácitelné. Eh, vím, že tady eh, evropské lotyšské předsednictví předsednictví se potýkalo neuvěřitelnými problémy, ale úspěšně mu dostalo. Já bych si přála, kdyby se tak mohli mladí Lotyši a mladí Řekové domluvit na tom, co spojuje Evropu a ne se dělit. Já si myslím, že právě tyto mladé národy musí hrát roli mostu. Děkuji vám za vaše předsednictví a přeji hodně štěstí jak vaší zemi, tak celé Evropě. Eh, za frakci EFDD má slovo pan Načel. Eh, Pane předsedo, a paní eh, premiérko, vy jste prohlásila, že lotyšské předsednictví bylo výkonné. Tomu nemohu uvěřit. My v Anglii tomu říkáme, že to není úplně pravda, když se podíváte na to, jak situace vypadá. Vaše předsednictví bylo obrovskou katastrofou, která nemá eh, žádné obdoby. Eh, podívejme se, co se děje na Ukrajině, co dělá Vladimír Putin. Máme tu tisíce imigrantů, kteří jdou přes Středomoří. A jak bylo právě při, jak bylo včera připuštěno ze stran Eurojustem, že ISIS posílá džihadisty na náš kontinent, na těch lodích a na výstu máme Řecko. A, a to, co se děje s e, eurem, to všechno se stalo pod vaším bedlivým dohledem, paní e, premiérko. Vy jste neudělali absolutně nic a e, přitom jste měla před očima, jak se rozpadá na kusy evropský e, projekt. Já jako euroskeptik bych rád viděl vaše předsednictví ještě po dalších šest měsíců, protože pak by evropský projekt byl skutečně roztrhán na kusy. Das Wort hat jetzt... Slovo má nyní za frakci NF pan Buonamno. Grazie, signor Děkuji vám, pane předsedo. Předsednictví, které eh, skončilo svůj mandát, chci blahopřát. Eh, tři, eh, pokud to jsou tři ženy, Eh, nemůžeme říci, že to je tím, že by to byly tři ženy, protože eh, nemůžeme říct, že tři ženy by byly lepší než tři eh, muži. Ženy i muži mohou být dobří nebo méně dobrý. Když Teď vás vidím, pane Junkera, chtěl bych se vás na něco zeptat. Za prvé víte, kolik stojí litr, litr mléka, půl litr nebo litr benzínu nebo kilo chleba? Vy hovoříte o obrovských částkách, které se pohybují mezi nadnárodními firmami nebo mezi bankami, ale lidem lidem jde o něco jiného, ti mají jiné starosti. Podívejte se, toto je německá vlajka a toto je vlajka Evropy. Já bych nechtěl umřít jako Němec. Buď je tu Evropa nebo Německo. Když takto půjdeme dál, Evropa se bude zmenšovat. A my si nepřejeme, aby Evropa byla menší. Vzpomeňme si eh, na nacismus, nepřejme si, abychom měli ekonomický nacismus. Pane Junckere, těch 100 miliard investicí, kde skončilo? Máme tu dva papíry. Tady je eh, euro a tady je eh, toaletní papír. Eh, a to, co mám v pravé ruce, se stává tím, co mám v levé ruce díky vaší práci. A vy byste, měl rezignovat a měl byste se omluvit nejen Řecku, ale celé Evropě, protože ekonomicky posíláte Evropu do kolapsu, dochází k sebevraždám, k ekonomickým katastrofám. Jsou tu nelegální imigranti. Děkuji, pane Bonono. A slovo má nyní za nezařazené slovo paní Morvaj. Děkuji, pane předsedo. Já náležím národu, eh, ke, s kterým se nakládá jako s druhořadým a proto eh, jsem s velkými očekáváním čekala na lotyšské předsednictví. Na základně dnešní diskuse mohu konstatovat, že zástupce rad, zástupkyně rady má přesně stejný tón jako pan Juncker. Naštěstí dnes ještě nikoho nesfackoval, ale lucemburský Juncker a jiní mainstreamoví politici z těch šťastných západních prvořadých zemí, eh, jak ti se vyjadřují společně Eh, společné mají to, že jsou nahony vzdálení problémům skutečných eh, občanů. Eh, Nemají představu o nouzi v Řecku, o nouzi, kterými trpí bývalé komunistické země. Nic z toho jste se nedověděli. Mm, proč lidé opouštějí svou vlast eh, dokonce i z našich zemí, i z mé země, ale především z Řecka nebo z dalších jižních států. Co se tady děje? Jak dlouho tady zůstane toto rozlišování mezi prvořadými a druhořadými členskými státy? Eh, k tomu jste měli využít lotyšské předsednictví, aby se hovořilo o tom. To od vás očekávají občané. Slovo má ještě jednou pan předseda komise, pan Juncker. Euh, Vážený pane předsedo, Paní premiérko, dámy a pánové, rád bych na závěr této rozpravy uvedl, že ti, kdo bezdůvodně insultují lotyšské předsednictví, eh, tak těm chci říct, že lotyšské předsednictví odvedlo vynikající eh, práci. Tyto útoky nejsou ospravedlněné, jsou hloupé. De, de, et revenons, eh, a vraťme se k tématu dnešního dne, neboli k tématu Řecka chci mm, vyjádřit, že je tu vůle komise najít eh, dohodu. Eurozóna se skládá nejen z jedné demokracie, ale z 19 demokracií a je zapotřebí bdít na zájmy celé eurozóny a je zapotřebí respektovat i jejich volbu, vůli, která je vyjádřena i 18 dalšími demokraciemi jedna demokracie nemá větší práva než ostatní. Ano, hovoří se o. Někdy se podívám na telefon a tam se textuje. Ehm, textuji si, jak se tak říká, s předsedou vlády Řecka. Nevím, jestli někdy takové věci děláte, já to také Eh, musím takto provádět, to je moje práce. A eh, když komise když se o komisi říká, že nesledujeme bedlivě situaci životní našich občanů tak to je velice levný populismus. To je opravdu šílená eh, demagogie, protože já eh, hovořím nejen s řeckou vládou nebo politickými stranami, ale s řeckými občany. A jsem mezi těmi, kdo se nejvíce zabývali životními a pracovními podmínkami řeckých občanů. Nevytvářejte představu, že eh, nevíme nic o realitě eh, každodenního života řeckých občanů. Každodenní eh, realita občanů je taková, že chudoba a nezaměstnanost není jen v Řecku. Nižší minimální mzdy jsou jin, nebo v jiných státech jsou ještě nižší minimální mzdy než v Řecku a jsou tu jiné problémy v jiných členských státech a životní úroveň je ještě nižší v jiných členských státech než v Řecku. Podívejme se na celý obrázek reality. Eh, ponechme stranou eh, demagogii a populismus. Snažme se ze všech sil pomoci řeckým občanům kde skutečně mnoho lidí žije eh, ve velmi špatné eh, situaci, že je v bídě, ale nás zajímá nejen Řecko, ale celá Evropa. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Junkere. Pan Dimazi, musíme si správně otočit vaši cedulku. Jinak tam bylo X. Pan poslanec měl, chtěl mít cedulku oxy, čili ne. Dámy a pánové, než dám slovo paní Strajumě, Paní Strojumo, než vám udělím opětovně slovo, dovolte, abych ve jménu, myslím, převážné většiny tohoto parlamentu eh, říci, že vám nesmírně děkujeme za vaše ohromné angažmá, eh, které jste prokázala ve vaší práci. Eh, protože vaše země čelilo skutečně velkým potížím a způsob, jakým jste vedla Evropské předsednictví rady, bylo skutečně příkladné a za to vám velice děkuji. Slovo má nyní paní Straujuma. Děkuji vám, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Bylo pro mne potěšením s vámi diskutovat o výsledcích a úspěších lotyšského předsednictví, ale také si velice dobře uvědomuji, že hlavním tématem je e, Řecko na které všichni myslíme. Je nepopiratelné, že situace v Řecku změnila program Evropské unie. My jsme podporovali jako předsednictví snahu dosáhnout dohody mezi EU a Řeckem. Zanedlouho ministři financí se sejdou a já odsud z parlamentu pojedu přímo do Bruselu, abych se zúčastnila tohoto mimořádného zasedání e, eh, samitu. Jak řekl Jean-Claude Juncker, všichni očekáváme, že Řecko přijde s návrhem, s vizí, jak Řecko a Evropská unie mohou společně pokračovat když si vzpomenu, jak Lotyšsko překonalo svou krizi, je důležité se zaměřit na to, abychom si udělali doma pořádek. A abychom na to měli čas. To je velice důležité, protože každý okamžik, který váháme a nekonáme, přináší další ztrátu. A proto doufám, že nový řecký ministr financí a předseda vlády Řecka skutečně přinesou ke stolu konstruktivní návrhy. A na závěr bych ještě ráda poděkovala opětovně Evropskému parlamentu a Evropské komisi. Společně se nám dařilo nacházet řešení pro velké výzvy, které Evropská unie měla má na programu. A v těchto šesti měsících jsem přesvědčena, že se podařilo to, že malá země ze severní Evropy mohla pomoci svými schopnostmi, otevřeností svý a svou eh, tradicí. Eh, děkuji vám ještě jednou a budu se těšit na další setkání. Děkuji mnohokrát, paní Strajona. Pan poslanec mě požádal dát mu slovo, protože je to prý jeho poslední plenární zasedání a myslím si, že proto mu můžeme dát slovo k osobnímu prohlášení. Prosím pěkně. Proton men Nejprve bych rád řekl, že jsi eh, lhal řeckému lidu. My chceme osvobodit stát, eh, chceme vést náš národ ku svobodě. A e, ve, teď jsou citáty ve starořečtině. To je boj proti tyranům v Aténách, který e, probíhá v Řecku. A já jsem teď citoval starořečtinu a rád bych připojil ještě větu latinsky, protože se domnívám, že náš předseda velice dobře latinu zná. Libri. Και τα δύο, και τα δύο αυτά κείμενα είναι η απάντησή μου. Kdo je svobodným člověkem? To byl citát Tomáše Akvinského. A to je reakce na postoj rady a také eh, postoj vůči vám. Děkuji vám, pane předsedo.